señor presidente. Se reanuda la sesión. Zahajujeme zasedání. Tenemos disponible. Máme zápis z předchozího jednání a jestliže nebude žádná námitka, budeme považovat zápis z jednání za schválený. A nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu. To je společná eh, rozprava o společné bezpečnostní a obrané politice e, tváří v tvář finanční krizi. E, máme vystoupení vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti a místo předsedkyně komisy paní Eštnové. A máme dále zprávu pana Liska o dopadech finanční krize na obraný ob, o sektor. Jde o společnou rozpravu a jako první dávám slovo paní Eštnové. Děkuji, pane předsedající I já bych vám na začátku chtěla poděkovat a také panu Lisekovi za jeho zprávu. Včera jsem s ním hovořila a také jsem navštívila Evropskou obranou agenturu, která mě také požádala, abych mu za zprávu poděkovala. Dnešní zpráva o SZOP nemůže ignorovat finanční krizi a také škrty. To znamená, že především se musíme zaměřit na sdílení vojenských kapacit a také se musíme zaměřit na důležité operace a misi je také důležité, aby EU dělala více. My musíme reagovat na komplexní hrozby dneška. Jsou to různé hrozby, včetně e, internetových útoků. My musíme sdílet odpovědnost a musíme také e, e, vycházet v naší obrané strategie z komplexní pre, eh, z komplexního přístupu, tak jak to také konstatovala Rada 1.12. Máme zde otázky efektivity a právě proto musíme se zaměřit na sdílené akce, což znamená například také v oblasti obrané a také například v krizových oblastech musíme spolupracovat při zachraňování našich evropských státních příslušníků. Já se zaměřuji především na posílení spolupráce a na maximalizaci synergii. Musíme se doplňovat a nesmíme akce duplikovat naše zahraniční služba se musí posilovat a nesmíme si vzájemně konkurovat. Také jsme se shodli na tom, že EU musí zlepšit své fungování a musí také identifikovat eh, prostředky, musíme mít přesné strategie. Evropský parlament po boku národních parlamentů a národních vlád sehrává důležitou roli při kontrole eh, E, zahraniční politiky EU, tak jak jsem to také konstatovala ve svém prohlášení. Pane předsedo, chci se zaměřit na velice důležité výsledky v průběhu tohoto roku. Na úrovni struktur jsme zřídili e, zahraniční službu a nyní se můžeme vypořádávat s krizemi rychleji a inteligentněji. Když služba zahájila svou práci v roce 2001, museli jsme reagovat na arabské právo. Eh, jaro. A také jsme zřídili platformu pro eh, reagování na krize a zde jsme také reagovali na krize v Libii, eh, hrohu Afriky a v Libii. Naše Eh, aktivity jsou zde velice důležité, zde také velice těsně spolupracují se zbytkem služby. Také jsme zlepšili kapacitu včasného varování, což se týká také skupiny pro prevenci konfliktů. Dále diskutujeme o tom, jak můžeme zlepšit a eh, posílit expertízu v delegacích a v zastoupení EU, což znamená, že musíme restrukturalizovat naše zdroje a musíme zlepšit jejich účinnost. Nesmí musíme eh, se zaměřit na další vyhledávání komplexních řešení. Pane předsedo, postupujeme kempro konzistentně a já se domnívám, že naše zahraniční společná služba je zde jedinečná, protože my můžeme využívat všechny zdroje a my se můžeme zaměřit na prevenci konfliktů a my toto využíváme jak v jižním sousedství, tak v africkém rohu. Někteří lidé říkají, že v oblasti e, společné zahraniční politiky jsme poněkud onaveni, ale tomu tak není, protože opravdu jsme letos již dosáhli konkrétních výsledků. Pane předsedo, naše vojenské kapacity ty byly také združeny a máme Evropskou obranou agenturu. A také jsme ukázali, že dokážeme spolupracovat jako například v Libii. Toto je velice důležitý krok vzhledem k summitu v NATO v Chicagu. Pan, eh, zpráva pana Liseka ukazuje, že tady není žádná alternativa ke spolupráci v této oblasti. Multinárodní eh, spolupráce se musí stát pravidlem, ne výjimkou, tak abychom zachovali naši obranou schopnost. Já souhlasím s panem Lisekem. Sdílení a združování kapacit je velice důležité a také je to offsetting pro úspory v oblasti obrany. Já se budu snažit vynaložit ze všech sil, abych zlepšila spolupráci mezi členskými státy a abych také zvýšila eh, účinnost a také konkurenceschopnost obraného průmyslu v EU. V červenci jsem předložila eh, zprávu o SZOP a tady se zaměřuje především na naše vojenské eh, kapacity, což je hardware a také software, to je řízení operace operací. 1. prosince zasedala rada, která tuto zprávu schválila například výmarská iniciativa a další iniciativy dále jsou pobídkou pro naší práci. Já jsem pro pragmatický postup při řízení operací SZOP. A nyní také začínáme zřizovat operační středisko, a o tom budeme také diskutovat na další radě v lednu. To se týká především afrického rohu a tam budeme moci sloučit eh, eh, vojenské kapacity a já se domnívám, že jsme dosáhli velkého pokroku, když spolupracujeme s našimi partnery v oblasti bezpečnosti a obrany. Naše vztahy s NATEM jsou důležité. Je to uznáváno v Lisabonské smlouvě, což je první smlouva EU, která explicitně hovoří hovoří o NATO. Eh, to lze také propojit s rolí NATO v obraně. Obě organizace by se měly navzájem posilovat. Já jsem pracovala na vytvoření dobrého pracovního vztahu s generálním tajemníkem NATO Rasmusenem, abych eh, eh, NATO a EU zblížila a aby se obě organizace přiblížily také k pragmatickému přístupu a usilovali o dosažení cíle Eh, libýská krize opět eh, vyjevila jasnou potřebu eh, téhož. Spolupracujeme ruku v ruce v mnoha oblastech a dlužíme to eh, lidem. Také hm, mohu potvrdit, že hm, naše schopnosti, ať už združování nebo sdílení inteligentní obrany, nyní eh, dosáhla nebývalé úrovně spolupráce. OSN zůstává samozřejmě dlouhodobým partnerem a my proměňujeme toto partnerství ve skutečnost. Eh, tam, kde se oba můžeme zapojovat v Afganistánu, Somálii, Kosovu, Libii a také skrze strategický dialog. Také jsem osobně zapojena v bezpečnosti a obraně s našimi strategickými partnery, eh, například eh, v africkém rohu nebo Libii. Podepsala jsem rámcovou eh, smlouvu s eh, USA v červnu o eh, jejich účasti na civilních misích bezpečnostní a obrané politiky. Již 60 Američanů působí pod velením EU v Kosovu a Afganistánu. Také chci rozvíjet těsnější spolupráci s ostatními partnerskými zeměmi, včetně přispěvatelů a sousedů na jihu a východu. Pane předsedo, chtěla bych nyní um, nastínit um, další postup vpřed. Myslím, že musíme nyní operacionalizovat náš rozsáhlý přístup tím, že budeme lépe propojovat předcházení konfliktům, zprostředkování, um, vývoj a uh, urovnávání konfliktů. Uh, společná bezpečnostní a zahraniční politika má velkou roli uh, v řešení různých forem organizovaného zločinu. A také je naše role spjata s řešením konfliktu, ať už se jedná o bezpečnostní eh, v výzvy v zóně Sahel, anebo přísun zbraní eh, do Libie. Musíme také neustále věnovat pozornost Eh, výchově dalších generací a schopností. Eh, Rada eh, vyvíjí veškeré úsilí, aby řešila tuto výzvu a já sama budu zkoumat inovativní způsoby, jak jak dále vzdělávat a um, vychovávat další generace. Také ve spolupráci s ministry e, zahraničí budu e, těsněji spolupracovat e, s našimi partnery v oblasti obrany, spravedlnosti, rezortu vnitra a financí. Evropská unie by měla jednat prostřednictvím našich misí a operací tak, aby Eh, uměla identifikovat potřeby a aby eh, usilovala o dosažení eh, jasně stanovených cílů. Pokud budeme plnit naše stávající mise, jsem kdykoliv ochotna rozšířit tyto mise, zejména v regionech strategického významu eh, pro evropskou bezpečnost, jako Sahel a eh, Libie. Eh, společná bezpečnostní a zahraniční politika je založena na kolektivní politické vůli a ambici jednat. Také to znamená, že rozpočet této politiky musí reagovat na finanční aspekty nové generace. Evropský parlament podporoval v posledních měsících právě tuto myšlenky a myšlenku a chci při této příležitosti vyjádřit patřit vám všem naše díky. Chtěla bych také poděkovat za vaši spolupráci a chtěla bych nadále zdůraznit, že budu dále pracovat na společné zem, zem, zahraniční a bezpečnostní politiky, politice, protože je integrální a nezbytnou součástí externí akce Evropské unie. Děkuji vám. Nyní na čtyři minuty má slovo pan Lisek. Szanowny panie przewodniczący, pani wysoka przedstawitelko. E, Pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, dámy a pánové, chci vám velice poděkovat za e, milá slova na adresu mé zprávy. A chtěl bych říci, že to je výsledek společné práce. Není to pouze výsledek mé práce, ale také práce dalších členů podvýboru pro bezpečnost a obranu. Je to také práce stínových zpravodajů, eh, se kterými bylo radostí spolupracovat a chci jim všem poděkovat za spolupráci. Byl jsem velice rád, když jsem vás slyšel, paní vysoká představitelko, a když jsem také slyšel zástupce rady, eh, říci, že velice dobře chápou eh, potřeby v dané situaci potřeby v oblasti SZOP. Paní eh, vysoká představitelko, věřím, že si vy i rada uvědomujete, eh, že ve výboru a Fed v Evropském parlamentu je vysoká míra podpory pro eh, naše společné operace Eh, a pro snahu zvýšit efektivnost ve všech obraných a bezpečnostních eh, operacích. Ehm, věřím, že všichni slyšeli slova Roberta Gatese, ministra eh, obrany Spojených států, když hovořil, on byl nejdříve kritizován, ale pak se vyjádřil tak, že řada evropských politiků a řada evropských představitelů ehm, mu museli dát do velké míry za pravdu. Je tady obrovská výzva, před kterou stojíme. A to jak z hlediska reformy naší bezpečnostní obrané politiky, tak i z hlediska dobré spolupráce mezi Evropou a NATO. Především je třeba soustředit se na synergie, které by optimalizovaly eh, rozpočty eh, členských států. Jde tady o globální fenomen. Eh, týká se to i sektoru obrany, neboť finanční krize nás nutí provádět škrty v rozpočtech. A to samozřejmě je předmětem našich velkých obav udržení eh, výdajů na jedné straně a finanční krize na druhé straně eh, v období velkých politických tlaků samozřejmě není jednoduchá věc. V těchto těžkých eh, dobách pro evropské finance ovšem nesmíme opomíjet obraný a bezpečnostní rozpočet. Jsou ovšem některé možnosti, jak optimalizovat výdaje. Zdroje, které máme, i když jsou menší, než byly v minulosti, mohou být vynakládány eh, mnohem lépe, mnohem efektivněji. Eh, to, co řekla paní vysoká představitelka, je pravda. Eh, sdílení a združování zdrojů je nezbytností. Budeme tak moci Eh, snižovat náklady a budeme se moci věnovat velmi slibným strategickým projektům. Rozhodně bychom se měli soustředit na logistickou podporu, eh, dopravu, lékařské služby, námořní eh, sledování, ochrana před biologickými a chemickými zbraněmi, informační služby a podobně. Celá řada oblastí umožňuje združování a sdílení. A e, také nemůžeme přeceňovat e, úlohu Evropské obrané agentury. Ta ovšem může e, určitě doporučit, jak e, můžeme lépe všechny tyto aspekty sdílet, jak lépe využívat technického pokroku. Celá řada bodů je ve zprávě uvedena. Hovořím tam také o výběrových řízeních, dodávkách. O tom všem je třeba přemýšlet znovu a znovu. Věřím, že paní vysoká představitelka s mnou souhlasí, že je třeba začít pracovat. Děkuji a nyní prosím dávám slovo na minutu eh, panu Tošenovskému za výbor ITRE. Vážený pane předsedo, paní vysoká představitelko,

Pane předsedo, paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegové, děkuji panu Lízekovi a také podvýboru pro bezpečnost za dobrou přípravu této zprávy. Je jasné, že pro nás vždy zahraniční politika znamená postupovat preventivně tak, aby vojenské zásahy byly zbytečné. To znamená ale však pro E, zachování míru vojsko potřebujeme a jestliže ho potřebujeme, pak bychom ho měli rozumně využívat, také využívat naše nástroje. Zpráva však ukazuje, že zdroje nevyužíváme optimálně, nemáme dostatek prostředků a právě proto se musíme postarat e, o synergické e, efekty na evropské úrovni. Je jasné, že se pak volá po bílé knize, kde se definují cíle, ale ale pak také potřebujeme k tomu příslušné prostředky. V oblasti nákupu, výzkumu, v oblasti vývoje je třeba se združit a dělat daleko více a více zvládneme, než když si každý budeme kupovat své náboje sami. Tady je otázka Evropské bezpečnostní agentury velice důležitá. V oblasti využívání multinárodních svazků musíme pokročit vpřed a tak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 musíme se zabývat problémy týkající se využití společných jednotek. My musíme také se zaměřit na ochranu vojáků, protože například vojáci v Afghánistánu eh, dostávají se do určitých pastí a právě proto také se usiluje o spolupráci jednotlivých eh, armád pohromadě. A a já se domnívám, že my musíme především bojovat také za eh, zájmy našich občanů a také za zájmy našich vojáků. A tady máte, paní předsedkyně, pravdu, tady potřebujeme kolektivní úsilí a my toto úsilí musíme vzbudit v jednotlivých hlavních městech přes nedostatek prostředků. Děkuji za SED na jednu minuty, paní Kopa. Děkuji. Zpráva, o které dnes hovoříme, a za ní chci poděkovat panu Lisekovi, se týká budoucnosti e, obraného sektoru. V tomto období krize je to tedy velice zajímavá zpráva. Dovolte mi dvě poznámky. Musíme posílit synergie a spolupráce na evropské úrovni, abychom se vyhnuli plítvání zdrojů a také musíme chránit pracovní místa v této oblasti. Bude zapotřebí projevit určitou představivost, abychom zajistili konkurenceschopnost našemu průmyslu. Do budoucna by se to mohlo eh, projevit právě v oblasti obrany. Bohužel restrukturalizace průmyslu je nezbytná. Musíme dohlédnout na to, aby to mělo co nejmenší dopady na pracovní místa. Evropská solidarita by měla umožnit fungovat eh, komplementárním způsobem. To jsou pro nás hlavní směry eh, pokrokové politiky v oblasti, eh, v oblasti obrany. Děkuji. Děkuji, paní Kopa. A za frakci ALDE má slovo paní Nikolaj. Děkuji vám, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, mám za to, že tato rozprava ke zprávě Lisek je stěžejní pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. Je to dobrá zpráva, která také podává dobrou analýzu problému, ale také snaží o řešení. A navíc Je to zpráva, která ukazuje určitou soudržnost eh, ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Nyní máme eh, možnost krizi eh, finanční a ekonomickou proměnit v šanci pro eh, zbrojní a obraný průmysl. Nicméně rozpočtová krácení v oblasti eh, obrané politiky mohou v sobě ukrývat určitá nebezpečí. Propasti, které jsou již teď hluboké mezi členskými státy a státy NATO, se ještě prohloubí a schopnost EU reagovat, může být eh, ještě více oslobena. Nástroje, které máme k dispozici, například Evropskou obranou agenturu, musíme umět eh, lépe využívat. Kapacita integrace musí být posílena v zájmu pooling and sharing eh, v zájmu združování a sdílení, tak aby eh, Evropa vytvářela společné kapacity, aby zachovala interoperabilitu v rámci společného obraného systému, abychom mohli efektivně uskutečňovat mise, protože bohužel stále ještě je potřeba po misích EU ve světě. Potřebujeme také dobrou průmyslovou a technologickou základnu v Evropě. Musíme posílit eh, vědecké a výzkumné kapacity v let kterém eh, členském státu a musí musíme se postarat o to, aby eh, existovalo eh, čestné zadávání veřejných zakázek, protože jedna z potíží obranného rozpočtu e, je e, právě korupce, e, která se zde vyskytuje ve vysoké míře. Existuje již etický kodex pro tyto případy, ale ten musí nyní být konečně účinně uplatňován. Když pořizujeme nové kapacity, tak tak musíme činit v zájmu evropských občanů a nikoli na jejich úkor. Děkuji vám, paní Nikolaj, a nyní za zelené na minutu a půl pan Bytykofr. Děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegové. Nejdříve chci poděkovat panu Lisekovi za dobrou zprávu. Tato zpráva tak jak to řekl Elmar Brok, se snaží vyhmátnout šanci, která spočívá v tom, že rozpočty mají hluboko do kapsy a právě proto již nebudou plítvat ve obraných rozpočtech tak, jak do posud. Máme koncepci združování a sdílení a k této koncepci se pan Lisek vyjadřuje a jsem také rád, že předložil určité malé pozňovací návrhy a tak se také snaží zvýšit tlak na jednotlivé členské státy. Kdyby to byl hlavní obsah, tak by moje frakce hlasovala zítra pro, ale jsou tady dva negativní body. Za prvé je tady snaha snaha z hlediska nedostatku finančních prostředků v členských eh, státech také čerpat z komunitárního rozpočtu. Není správné nyní vojenský výzkum pře sunout do FP7 nebo do společné strategie a financovat to z evropského rozpočtu. Není správné, aby Defense College se financovala také z komunitárního rozpočtu nebo strukturální fondy, aby byly také financovány z našeho rozpočtu či vojenský Erasmus. Neboť toto odvádí pozornost od hlavního úkolu a sice, že je třeba se zaměřit na účinnost a efektivitu. A za třetí, a to si myslím, že je mimořádně důležité, protože tady vedou liberálo v této oblasti, kteří jsou vždy pro konkurenci. Tato zpráva nebo touto zprávou se snažíme, aby výsledků, které jsme dosáhli v oblasti transparentnosti e, u veřejných zakázek, takže tyto výspě, e, výsledky se snaží podkopat. A sice pod titulem, že je třeba zajistit zaměstnanost. Já vás žádám, žádám o to, abyste se tomu nepodvolili. My předložíme také e, pozňovací návrhy a žádosti o oddělené hlasování, protože to by nemělo být součástí zprávy, to je strukturálně e, konzervativní a dále to plývá, plýtvá penězi. Děkuji. Děkuji vám, pane Butikofre. A za ECR na dvě minuty pan Van Orden. Děkuji, pane předsedo. Pan eh, Lisek předložil podrobnou a dobře napsanou zprávu, bohužel ale vyvodil nesprávné závěry. Zdá se, že odpovědí na každý problém v tomto parlamentu, dámy a pánové, zní více Evropy, eh, evropská integrace, ale naši starostí zde by mělo být spíše více eh, vojenské schopnosti a větší solidarita s NATEM. To znamená větší politická politická vůle k určitým prvkům, které chybí v některých evropských zemích. Obávám se, že skutečné hrozby a výzvy jim štělíme nebudou vyřešeny tím, že budeme aplikovat stejné postupy eh, na obranu, jaké aplikujeme na euro. Evropská unie by měla přestat zasahovat do obrany. Ehm, tato ambice je ehm, ehm, destruktivní. Libyská krize měla poskytnout více než dost důkazů o tom, že evropská bezpečnostní eh, politika a zahraniční politika byla irrelevantní relevantní. Nikdo si nepřál vojenský zásah EU, ani OSN, ani NATO. A libýská e, zkušenost e, vyjevila výrazně potenciální hrozby a nebezpečí združ, e, koncepce združování a sdílení, která se zdála být tak atraktivní evropským politikům. Německo dokonce stáhlo své posádky z hlídkovacích letounů nad Libí Avaxu více než polovina zemí se zúčastnila a méně než jedna třetina se byla ochotna zúčastnit eh, bojových nasazení. A tak Spojené království a Francie museli spolehat na někoho jiného, který poskytoval životně důležité vojenské schopnosti. A eh, to eh, skutečně spochybňuje stávající politiku Evropské unie. My bychom měli zajistit, aby na naše ozbrojené síly měly schopnosti a také eh, interoperabilitu eh, eh, pomáhat a podporovat toho největšího, nejsilnějšího spojence a sice Spojené státy americké. Děkuji. Děkuji vám, pane Van Orden. Pan, Van, pan Butikofr má modrou kartu. Přijmete otázku od pana Butikofra? Ano, ano, přijmu. Prosím. Pane Butikofe? Jestliže eh, tak prudce namítáte vůči koncepci eh, združování a sdílení, jak eh, to pak umíte sladit s tím, že v na to platí stejná koncepce racionalizace schopností pouze pod jiným názvem. Pane Bydikofre, vy jste to řekl sám a to za mě, to se skutečně děje v eh, NATO, tak proč se Evropská unie snaží eh, činit totež a eh, zdvojovat NATO? Proč vytváří instituce, které jsou pouze zdvojením toho, co existuje v NATO? Velká zásluha NATO je, že se jedná o mezivládní alianci a svrchované státy se mohou rozhodnout, zdali se budou účastnit v té které operaci. To je, to je ten velký velký rozdíl a nemáme eh, združování a sdílení, máme společné dohody o velení v případě eh, zásahu NATO. Pouze velmi málo případů eh, združování a sdílení existuje, například AVEX a vidíme, co se s AVAXem stalo během libýského zásahu. Musíme k tomu přistupovat velmi opatrně. Potřebujeme solidní a mm, spolehlivé spojence, i když je to politicky obtížné. Musí být schopní, eh, respektive musí být boje schopní a ochotní eh, vojenského nasazení. Děkuji. Eh, děkuji a nyní dávám slovo za GUE na minutu a půl paní Lezing. Děkuji. Dnešní diskuse se koná na pozadí finanční a hospodářské krize, v jejímž důsledku lidé přicházejí také o své živobytí a také svá práva. Na celém světě umírají tisíce dětí hlady. Jestliže bychom měli šetřit v Evropě, tak především v obraných výdajích, neboť obhajoba obrana znamená obrana proti teritoriálním útokům. A tady tady je hezké, že můžeme říci, ano, tady můžeme šetřit. A i když eh, se do toho vcítím, když tady vycházím z potřeby velké obrany, tak to tady vypadá, že pod pláštíkem redukce nákladu se má dosáhnout vyšší eh, vyzbrojování a tak obraný průmysl má získat další zdroje. Myslím si, že se tady nafukuje scénář nutné obrany a také také chci říci, že si myslím, že větší obraný průmysl vede k větší zaměstnanosti. To není pravda, ale zbrojní náklady spotřebovávají nejenom naše zdroje. Návrhy pana Lízeka jsou také ohrožením demokracie. Je to například také tím, že máme atenský mechanismus, který nelze demokraticky kontrolovat a smyšuje zde, zde civilní s vojenskými. Budeme hlasovat vyjednávat proti této zprávě a my jsme předložili menšinovou zprávu, která obsahuje naše požadavky na radikální odzbrojení. Děkuji. Děkuji, paní Lezing. A nyní za EFD na minutu pan Terho. Arvoisa puhemies. Monet Euroopan maat ovat... Děkuji vám, pane předsedo. Mnohé země eh, v Evropě si snížily obrané rozpočty kvůli eh, krizím. A to je znepokojivé, eh, protože velice důležitým úkolem je přece hájit svobodu a bezpečnost lidí. Jak to budeme dělat do budoucna? Současně vynakládáme miliardy na eh, podpůrné eh, balíčky eh, aktivit, které často nedávají smysl. Potřebujeme skutečně sílu v této oblasti a musíme si stále připomínat, v institucích EU, že musíme neustále bránit naše občany. Děkuji. Děkuji, pane Terho, nyní za nezařazené. Dávám na minutu a půl slovu panu Lepenovi. Děkuji vám, pane předsedo. Asi budeme šokovat ty federalisty v naší skupině, ale chci říci, že politika obrana je politika výsostně národní vychází ze strategických, diplomatických, bezpečnostních aspektů, které jsou specifické pro každou zemi. Sdílení kapacit je eh, prostě eh, ustoupení od eh, suverenity. Je to vlastně takový šprým mezi členskými státy, které se domnívají, že jejich bezpečnost se zaručí ve Washingtonu díky americkému bezpečnostnímu zařízení a Evropa tady není schopna prosadit své přednosti. Pokud jde o výzvy, eh, které jsou společné členským státům, všechno se dá řešit spoluprací na mezivládní úrovni, bez jakéhokoliv zásahu z Bruselu. Lituji, ale svěřit tyto věci paní Eštonové je, jako kdybychom řekli, že Moody's a Purs mají legitimní právo posuzovat naše hospodářské politiky. A e, znamená to souhlasit s tím, že tandem Merkozy vnucuje 27 členským státům své pozice. Od té doby kdy přestala platit eh, sovětská hrozba, byly právě bezpečnostní a obrané rozpočty první obětované, první seškrtané a to v zájmu čistě finančních úvah. A eh, každý spolehal na to, že ten eh, velký spojenec v Americe všechno za nás vyřeší. Vrátit se k nezávislým národním politikám pouze to nám umožní mít potřebné prostředky nejen hájit národní zájmy, ale také umožnit spolupráci mezi státy, což překoná eh, určité problémy, protože združit mezery to nikdy není symbolem síly. Ukazujete modrou kartu? Chcete položit otázku panu Lupanovi? Ne, nechcete. Ne, nemáte otázku na pana Lupena. Dobře. Dobře, tak budeme mít klidné odpoledne. A teď další řečníci, které máme na seznamu. Dávám slovo na dvě minuty panu Danžánovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vynikající zpráva našeho kolegy, pana Liseka, jasně ukazuje hlavní eh, břemeno, které tíží oblast eh, národní i vícestrané obrany. A to jsou právě rozpočtové problémy. Ale je tady další strategické břemeno, které bude tížit evropské země. A to je postoj našich eh, spojenců v Americe, kteří nemohou ani nechtějí za nás vše dělat v oblasti obrany a bezpečnosti. Libijský příklad to jasně ukázal. V této situaci je nutné eh, mít eh, silnou společnou obranou a bezpečnostní politiku, a to jak z hlediska kapacit, tak z hlediska strategií. Paní vysoká představitelka eh, oprávněně hovoří o globálním přístupu a Evropská unie je pravděpodobně jediná, kdo může eh, na eh, situaci mezinárodní krize takto postupovat. Tato, tento globální přístup ovšem nesmí obětovat bezpečnostní prvky a případně vojenské prvky. Musí to skutečně být globálné, aniž by se ta bezpečnostní stránka eh, rozpouštěla což je samozřejmě velice důležité například v oblasti Sahelu a Afrického rohu. Pokud je o kapacity, můžeme se radovat z úlohy Evropské eh, obrané eh, agentury, když litujeme, že tady je stále problém s jejím rozpočtem. Eh, děkuji, že jste nám také řekla svůj názor o této agentuře. Musíme připomenout, že v oblasti obraného průmyslu konsolidovat a podporovat evropský obraný průmysl, aniž bychom samozřejmě vyloučili racionalizaci. To znamená také podporovat zaměstnanost, podporovat technologie, které jdou za rámec pouze obraného sektoru a jsou strategické pro naše ekonomiky, zejména v období krize. Děkuji. Děkuji vám, pane Danžáne, a na minutu má slovo pan Gualtieri. Děkuji. Pan eh, Kopa to už řekl, podporujeme zprávu eh, eh, Liseka a rádi bychom také viděli závěry rady, které jsou drobným, ale významným krokem vpřed. Parlament toho očekával více, zejména v jistých oblastech. Ale vážné e, riziko zanedbání e, společné bezpečnostní a obrané politiky e, zmizelo a chci vysoké představitelce k tomu, představitelce k tomu pogratulovat. Pohledneme-li na nasazení v Libii, to nebyl největší úspěch, dále pak zde byl Sudán, vidíme tam, že lze dosáhnout společných výsledků a proto budeme pokračovat ve finanční podpoře. Implementace je rovněž velmi důležitá, je zapotřebí ale mít eh, určitá omezení na prostředky vynakládané na eh, výzkum a nutno uznat, že e, jsme zatím učinili pouze první krok v tomto ohledu, ale nesmíme ztrácet naši koncentraci, e, musíme e, v této cestě pokračovat dál. Děkuji vám, pane Gualtieri, a nyní má slovo paní Netis Luitenberg. Vážená paní vysoká představitelko, za prvé chci vám, chci poblahopřát panu zpravodaji Lisekovi za vynikající zprávu a za druhé vítám Eh, vaše připomínky eh, v reakci na tuto zprávu. Zatímco se tato debata soustředuje zejména na to, eh, abychom toho udělali více menším množstvím prostředků, združováním a sdílením, bych se chtěla já zaměřit eh, na eh, úsilí zbavit se, zbavit se těch nejnebezpečnějších eh, zbraní. Někdy se zdá, že otázka odzbrojování, eh, respektive denuklearizace eh, nám zmizela z eh, zorného pole. Měli bychom oživit úsilí v tomto ohledu a tím bychom zajisté posílili naši pozici, když argumentujeme ve prospěch denuklearizace Blízkého východu například. Zanedlouho tu budou Vánoce a bylo by hezké mít svět bez jaderných zbraní. Děkuji vám. Děkuji a nyní na minutu má slovo paní Cavela. Děkuji, pane předsedo. Lady Eštonová, moje země, Řecko, má z jedné pětiny dluh eh, způsobený právě v oblasti obrané, neboť se musíme náležitě vybavit z hlediska obrany také kvůli vztahům s Tureckem. Eh, Lady Eštonová, my eh, tuto dimenzi eh, obrany nemůžeme na této úrovni dále udržet, kdyby se právě vztahy s Tureckem dostali do popředí, což už se také jednou stalo. Kdo zaručí evropské hranice tváří v tvář opravdové hrozbě? Kdyby tady byla opravdová hrozba, potřebujeme obranu, která je skutečně účinná. Ale s takovým rozpočtem, jak to zajistíme? Nezapomínejme, že hovoříme o reálné hrozbě, nikoli hypotetické, neexistující hrozbě. Eh, hovoříme nejen o působení evropských eh, vojsk, například v Afganistánu či jinde, ale hovoříme i o situaci v našich evropských zemích. Děkuji. Paní Cavela? Pan Van Orden vám chce položit otázku. Souhlasíte? Ano, prosím, máte 30 vteřin, pane Van Orden. Já jsem trošku zaskočen, eh, předkvapen. Můžete to trošku vysvětlit? Vy říkáte, že tady jsou eh, reálné hrozby. Ano, samozřejmě jsou reálné hrozby a na to potřebujeme náležitou obranu. A eh, nemyslíte, že právě spojenectví v NATO to zajišťuje? Také Evropská unie se o to snaží. To asi tady nemá vůbec žádnou relevantnost. Myslíte, že Spojené státy by obchodovaly s spojenectvím za eh, trošku politicky podivné a vojensky eh, nespolehlivé instituce? Cavela? Paní Cavela? Máte také 30 vteřin na odpověď? ale tady hovoříme o společné obrané politice EU a o té já hovořím. Ona je totiž eh, neexistující, alespoň pokud je o mou zemi, Řecko, které již 30 eh, let je členem EU. Když došlo k incidentům, vojenským incidentům mezi Řeckem a Tureckem před několika lety, eh, pak ani NATO, ani Evropská unie nezasáhly nepomohly. Eh, pak se tam objevila americká flotila, ale nikoli NATO či EU. Doufám, že se, pane Van tímto odpověděla na vaši otázku. Já totiž hovořím o skutečné mm, nebezpečí, o skutečné hrozbě. Já vím. Naštěstí vy ten problém jako my nemáte. My ho bohužel v Řecku máme. Děkuji, paní Cavela. A nyní na minutu paní Doc. Uh, Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Dnes odpoledne nebudu příliš hovořit o obezřetnosti, o krizové době a nebudu budu hovořit o komplexní situaci v EU. Já se chci zaměřit na jednu věc, kterou jste zmínila, paní vysoká představitelko. To bylo podepsání rámce z USA o civilních misích v Afghánistánu a v Kosovu. A kolik lidí pracuje na těchto programech. My všichni vítáme expertizu těchto lidí a také vítáme jejich odvahu v, těto, v těchto složitých podmínkách. Já tady myslím především na průkopnickou roli eh, irských jednotek v Iráku. Oni spolupracovali také s civilisty a zachovávali mír a eh, demokracii po stažení britských jednotek. E, to byla velice složitá úloha, ale tato úloha se zkomplikovala evropskou byrokracií a já vás žádám, abyste mě ujistila, že lidé, kteří nyní slouží v Kosovu a v Afghánistánu, že nebudou zažívat stejné obstrukce ze strany byrokratů v Bruselu. Děkuji vám, paní Oc. A nyní na dvě minuty má slovo pan Gáler. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já děkuji nejdříve panu kolegovi Lizekomu za opravdu skvělou zprávu která vkládá prsty do rány tam, kde jsou deficity a také zaměřuje se na to, co můžeme udělat společně lépe. Tady se hovořilo o tom, že společná zahraniční a obranná politika může být tak dobrá, jak to dovolíme. Tady máte pravdu. A přál bych si, aby 1. prosince eh, by se bývalo umožnilo v závěrech rady více. Například v oblasti schopností vedení a řízení není. Tady jsme se dohodli na to, že operační centrála v Bruselu bude využívána ad hoc, tedy ne systematicky či permanentně. A to je politování hodné. Také se ptám, jak je možné, že v závěrech rady se hlásíte k vojenským jednotkám, ale členské státy nejsou schopny dát v příštím roce dvě vojenské jednotky k dispozici. Jak je to možné? Jak to chcete v budoucnosti řešit. Také iniciativa zrušování sdílení byla několikrát zmíněna, je skvělá, ale myslím si nejenom z nouze, že máme nedostatek prostředků, ale je to důležité proto, protože nás to více prováže. Ale já se také ptám, do jaké míry iniciativa Gent a také iniciativa združování a sdílení vedla k tomu, aby se překlenuly mezery, které existovaly. A také se ptám, kdy v této souvislosti budeme aktivovat stálou spolupráci, tak jak to vyplývá z dopisu z Výmaru z září 2011. Jaké kroky provede zahraniční služba, aby se strukturovaná spolupráce ještě zlepšila a aktivovala? Děkuji, děkuji pane Galere a nyní má na jednu minutu slovo pan Pasku. The current effort to stávající úsilí má eh, eh, závažné bezpečnostní implikace, které si eh, vyžadují naší pozornost. Jednak přísná rozpočtová kázeň vede ke snížení našich rozpočtů na obranu, zatímco se ale výzvy hromadí, zejména v našem sousedství. I, kdyby, i když žádná výzva by nebyla hrozbou, stále ještě to mm, znamená pro budoucnost hrozbu. Za druhé, Evropa je nucena prodávat svá aktiva a to nevždy eh, přátelsky naladěným eh, kupujícím. Budeme-li tak pokračovat, eh, přijdeme o strategická aktiva, která skončí v nesprávných rukou. A za třetí došlo již k podkopání interní solidarity projekty EU. Rozhodování je v rukou e, zemí eurozóny a e, tady e, se projevuje něco, co podkopává naše úsilí o združování a sdílení. V době, kdy USA snižují své příspěvky na to a začíná se hovořit o menší alianci, věrohodnost Evropy jako globálního hráče a zajišťovatele bezpečnosti trpí. Děkuji. Děkuji, pane Pašku. A nyní má slovo na minutu pan Lambsdorff. Dříve, než se dostanu k tématu, chci využít příležitosti eh, našeho bývalého kolegy a místo předsedy Stavrose Lambrinidise, který stojí tam nahoře a vede rozhovor. Nerozumí mi, bohužel nemluví německo, ale to nevadí. Když já mám eh, volební eh, akce ve svém volebním obvodu, tak se často, tak se často táží, kdo má více vojáků. Evropská unie unie anebo Amerika. Evropa má ve zbraní 2 miliony, ehm, Amerika 1,4 milionu. Přitom ale vynakládáme eh, jednu třetinu Eh, eh, na vojenské účely z toho, co vynakládají USA, což je nesmysl. A za druhé, nemůžeme to vše přenechávat pouze armádě, musíme to i politicky doprovázet a, protože, a proto eh, je tato zpráva i velkým přínosem pro politickou debatu. Ještě jedna reakce na offsety ve zprávě to, co je právně závazné ve směrnici o pořizování zbrojního materiálu, nelze nikterak nahradit. Tady mám vodítka Evropské komise, jak naložit s offsety. Domnívám se, že je rozhodující, abychom se toho drželi. Ať už jsou civilní nebo vojenské, vždy zkreslují trh a jsou přípustné pouze za eh, jistých eh, výjimek. A eh, to je nutno zdůraznit, držet se toho a schválit to. Děkuji. Děkuji. Promiňte ještě pro chvilku, pane Karasy, eh, protože tady má Van, Van Orden modrou kartu. Máte 30 vteřin, pane Van Ordene. To je jenom pro informaci. Vaše eh, eh, na, váš názor nemá vůbec žádná vojska, pane kolego. Evropská unie nemá žádné ozbrojené síly. E, ty, ti vojáci, ty, ty, ty jednotky, ty jsou přece v národních e, armádách. To nemá smysl srovnávat to se Spojenými státy. Ano, protože znám kvalitu tlumočníků, tak si myslím, že opravdu to není vina tlumočníků. Já jsem řekl, že členské státy mají 2 miliony vojáků a za ty vydáváme jednu třetinu amerického rozpočtu. E, také združování a také pooling vede k tomu, že spolupracují angličané s francouzi například u e, různých zbrojních prostředků a tak dále. A nyní pan Karas. Pane předsedo, Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, existují tři skutečnosti. První skutečnost je taková, že Evropská unie byla založena jako mírový projekt, který ne nepovede k žádným ozbrojeným konfliktům v EU. A tento cíl založení EU jsme stoprocentně splnili. A za druhé, druhá skutečnost. Přesto mají všechny členské státy svou vlastní obranou politiku, kde se všechny státy shodují v jedné věci. Máme problém s účinností, máme problém s rekrutováním pracovníků a máme také problém finanční. Třetí skutečnost. Neexistuje žádná společná zahraniční politika, žádná efektivní, žádná důvěryhodná či eh, důvěryhodná obrana a bezpečnostní politika. To znamená, že musíme vycházet z těchto to fakt a musíme vytvořit společnou obranou a bezpečnostní unii. Zpráva pana Liseka nám ukazuje cestu, co můžeme všechno udělat na pozadí stávajících smluv, abychom zvýšili účinnost, abychom posílili politickou věrohodnost a také, abychom rozpočtové požadavky snížili protože to zvládneme společně lépe, než každý sám za sebe neefektivně. Děkuji vám, pane Karasi. A dávám slovo na minutu paní Gomez. Moment ještě, prosím. Pan Obermajer, máte slovo. Děkuji, pane předsedající U tohoto tématu tu žádám odpověď pana Karase. Pan Karas hovořil o společné bezpečnostní a obranné politice, která není účinná, tak to můžeme takto akceptovat, ale co jsem postrádal v jeho analýze, je přesná pozice. Navrhujete, pane Karasi, abychom společnou obranou politiku organizovali v rámci EU, anebo navrhujete, aby všechny členské státy se sešly v rámci NATO a tam vystupovali jako partneři? Prosím, máte slovo. Já zaprvé navrhuji, aby obsah zprávy Lisek byl Eh, konkretizován, proveden a aby se stal pevnou součástí bezpečnostní a obrané politiky. Již v Lisabonské smlouvě jsme udělali určité kroky a byla založena agentura. Za druhé navrhuji, aby cíle, které jsme si sami stanovili pro posílení kooperace jsme brali vážně a také si uvědomili, že potřebujeme evropskou bezpečnostní zónu a obranou zónu. A my bychom se měli snažit se opravdu o toho, dosažení tohoto a proto je zpráva dobrým základem. Paní Gomez. Eh, paní Gomez, eh, finanční krize má skutečně nebezpečné dopady na naše národní bezpečnost a obranou kapacitu a také na eh, operabilitu. Prožíváme dobu, kdy Číňané a další eh, eh, vlastně za velice levné ceny nakupují technologie, které byly vyvinuty a které jsou také obrané. Eh, jak ukazuje zpráva pana Lisaka, eh, sdílení a vzdružování v oblasti obrany je velice důležité pro Evropu a tím mohou evropské státy uniknout eh, s tím, že by byly nerelevantní v oblasti obrany. Prosím, řekněme to jasně. Když nebudeme mít evropskou preferenci u podobných aktů, nebudeme mít skutečně evropskou obranou Eh, kapacitu v průmyslu a nebudeme připraveni eh, působit v synergii s dalšími, ať už je to OSN, NATO nebo další, eh, rozpočet, který by v obrané oblasti byl skutečně inteligentně koncipován, je velice důležitý. Jen tak je možné udržet kapacitu, bezpečnost a také zajistit dobré veřejné zakázky. Nemůžeme připustit další plítvání penězi třeba, třeba za jaderné zbraně, které neposkytují bezpečnost, spíše naopak. Paní Eštonová, eh, Libia byla právě eh, promarněná příležitost, eh, kde mohla působit mise EU a nemuselo to být francouzsko-britské působení. Prosím, nepropásněme takové příležitosti. Tento parlament jednoznačně vás bude podporovat v takových snahách. Děkuji. Děkuji, paní Gomez. Na minutu a půl Pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo. Finanční krize nám jasněji než kdykoliv předtím ukázala, že máme před sebou jen dvě možnosti. Buď se eh, rozejdeme a integrace se vytratí, anebo eh, se semkneme a budeme eh, těsněji spolupracovat. Po mém soudu je ta druhá obce tou, kterou bychom měli upřednostnit, protože v globalizovaném světě je to jediná možnost, jak jednat a konat globálně. Rozpočet Číny na Eh, zbrojení se za posledních let eh, zvýšil o 200% a současně členské státy Evropské unie eh, snížily svůj rozpočet téměř na nulu pro obranu a bezpečnost. Tady potřebujeme více společného úsilí. Libýská operace nám jasně ukázala, proč ehm, tak musíme jednat angažujeme se eh, v rámci NATO, ale eh, nyní, myslím, potřebujeme i skutečnou evropskou obrannou kapacitu. Ve zprávě eh, jsou navrhovány konkrétní kroky k dosažení tohoto cíle. Tři prvky jsou zde eh, nutné. Za prvé evropský semestr k eh, přeskumu bezpečnostní a obrané politiky, za druhé oddělení bezpečnosti v rámcovém programu výzkumu a za třetí vojenský Erasmus pro lepší kulturu obrany a společnou kulturu obrany. Závěrem chci panu Lisekovi ještě jednou poblahopřát k vynikající zprávě a děkuji vám. Děkuji, pane Breda, na minutu. Pan Mavro Nikolas. Taková zpráva je nepřijatelná v takové velice těžké době, kterou prožíváme. Členské státy musí spolupracovat mnohem úžeji, musí spojit úsilí, aby mohly čelit společným hrozbám. tak, jak to formuluje společná strategie evropské obrany. Každý musí nést svou odpovědnost a zajistit eh, mír a bezpečnost. A to nejen v Evropě, ale také v sousedních eh, zemích či eh, obecně vzato na světě. Finanční a hospodářská krize je také velkou výzvou. To je asi příležitost, jak lépe skloubit naše obrané a bezpečnostní politiky. V každém případě členské státy musí provádět reformu v těchto oblastech a proto je dobré se touto cestou pustit. Souhlasíme s tím, aby takové sdílení a združování bylo praktikováno. Ale nezapomínejme také na vojenskou okupaci eh, Kypru, kde jsou stále ještě eh, ozbrojené síly. Jak v takových podmínkách chcete, aby Kypr eh, plně sdílel závěry takovéto zprávy, zejména když jde o sdílení a združování? Kypr je nucen brát v úvahu svou současnou situaci a otázku hájení svého území. Děkuji. Thank you. Děkuji a zdravím vás všechny, eh, milí kolegové. Budeme pokračovat v rozpravě. A sice na řadě je pan Kelam, který má minutu a půl. Prosím, pane Kelame, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, vynikající zpráva eh, kolegy Liseka podtrhuje jednu otázku a sice e, snižování rozpočtu obrany v důsledku e, finanční krize spochybňuje věrohodnost Evropy, co by stabilizační síly e, ve světě. Ani tak nejde o redukci výdajů na obranu. Ještě více zneklidňující je národní obrané plánování, které je velmi nekoordinované a ústí to k určitým eh, duplikacím, eh, nadbytečné kapacitě nebo eh, nedostatečné kapacitě. Také nedochází ke koordinaci vývoje a výzkumu v této oblasti. Hlavní poselství zprávy spočívá v tom, že finanční krize skýtá také příležitosti. Je na čase opustit myšlenku izolace v oblasti národního obraného plánování a souhlasím s vysokou představitelkou, která uvedla, že koordinace a združování a sdílení by se měla stát eh, pravidlem a nikoli výjimkou našich eh, společných eh, činností. Mm, pokud jde o kybernetickou obranu, to je oblast, která potřebuje rozhodující průlomy, aby vznikly nové modely myšlení, efektivnější spolupráce a kvalitativně zlepšené, zlepšené, zlepšená koordinace je nezbytná. Je to nejenom přání, je to nutnost musíme vytvářet více nástrojů společné kybernetické obrany. To je naše úloha. A v Evropě potřebujeme také koordinátora pro kybernetickou obranu. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelame. A nyní má minutu a půl pan Komosakos. Děkuji vám, pane předsedo. Není pochybnosti, že Krize, kterou dnes prožíváme, má velké dopady na rozpočet členských států a tudíž i velké dopady na obraný průmysl a obraný sektor. I, eh, Členské státy, které potřebují větší obraný rozpočet než jiné, jako je právě Řecko, se snaží najít nějaké rozumné řešení, aby tento sektor nebyl, neměl velký, příliš velký podíl na eh, rozpočtu. Ovšem samozřejmě neexistuje žádný univerzální všelek. Spolupráce eh, v oblasti obrany, účinná spolupráce je proto zcela nezbytná není to jenom jakýsi pokus o spolupráci. Nezapomínejme, že obrana je přímo v jádru suverenity členských států. A proto je třeba vyvíjet velké úsilí, ale přitom projevit i určitou flexibilitu. My souhlasíme s principem združování a sdílení. Je to nutnost. Současně ale je také důležitý eh, operativní aspekt. Je důležité, aby byla Eh, komplementarita mezi kapacitami i eh, výdaji v různých eh, zemích. V naší zemi je to obzvláště složité. My totiž stojíme tváří v tvář skutečné hrozbě a přitom jsme tak postiženi krizí. Děkuji. Děkuji zpravodaji. Děkuji. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků a zahájíme eh, postup Catch the Eye. Mám na seznamu asi více jmen, než kolik eh, budu moci dát slovo, ale dám jedné osobě z každé frakce slovo. Nejdříve vás slovo pan Kelly. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji musíme říci, že eh, svět je spíše nebezpečnější než kdy dříve a asi bude zapotřebí mít eh, ozbrojené síly a celou kapitolu obrany. Musíme eh, bojovat proti hrozbě terorismu, proti organizovaným zločinům a tak dále. A tady potřebujeme i takovou širší definici obraných sil. Bojujeme i proti teroristům, proti zločinným gangům a podobně. Uvedu vám příklad. Eh, například eh, potřebujeme eh, mít také informační služby, které zahrnují i vojenské aspekty, abychom mohli bojovat proti teroristům a proti zločincům. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig Smolková képviselőnő szól hozzánk. Děkuji, nyní má slovo paní Smolková. V současnosti v době krize, kdy členské státy škrtí rozpočty, je jen přirozené, že méně finančních prostředků je vyčleněno i na rezort obrany. Z tohoto důvodu koordinace a plánování společné národní obrany odstrání nehospodárné vynakládání finančních prostředků a duplicit při společné obranné politice. V čase eh, eh, narůstání eh, extremismu, populismu, xenofobie a terorismu v Evropě je společná obraná politika jednotlivých států potřebnější než kdykoliv v minulosti minulosti. Přimlouvám se za společnou obranou politiku, ale i za společnou a koordinovanou kontrolu výkonu jednotlivých složek obrany, aby jsme předešli zneužití obraného spravodajství, například tak, jak se to stalo na Slovensku nedávnem, kdy obrané spravodajství zneužilo své pravomo- svých pravomocí a odposlouchalo vlastní občany. Děkuji vám. Děkuji vám. A dalším řečníkem je paní Bilbao, jedna minuta. Pane předsedo, eh, Paní eh, Eštonová hovořila o různých eh, nástrojích, jak zlepšit plánování i zajištění bezpečnosti a obrany. Je to například otázka využívání flotil a tady má baskická eh, flotila velice důležitou úlohu. A přitom můžeme říci, že tady také působí v oblasti operací Atlanta a mm, tak, jak to eh, se to rozvíjí eh, podle příslušných právních nástrojů EU. Otázka ale také zní, jakou možnost poskytují africké eh, země pro rozvoj této eh, operace v Indickém oceánu. A to jsou právě dohody, které jste sjednali. Děkuji vám. A další je pan Tramopoulos na minutu. Děkuji, pane předsedo. Chci se paní Eštonové zeptat na toto. Eh, dohoda mezi Papandreou a Merkelovou a Sarkozym eh, v oblasti zbrojení ve výši 10 miliard eur, o tom se hovořilo eh, v tisku a vidím, že ale paní vysoká představitelka mě neposlouchá. Já bych ale byla ráda, rád, kdyby nám odpověděla, jak, je to, jak se to má s touto věcí, zda e, to tak skutečně v době, kdy dochází k obrovským škrtům v rozpočtu roku 2012, došlo k takovéto dohodě. E, obrané programy e, by se měly zvýšit o 18 To je opravdový skandál, který má obrovské dopady. vidíme, že dochází eh, k manipulování eh, v některých eh, podnicích. Chtěl bych se zeptat tedy, jaká je politika paní Eštonové? Může nám pomoci? Může pomoci naší zemi, abychom se zbavili takových problémů, které zůstávají neřešeny ve vztazích s Tureckem, abychom neupadali více a více do krize? Děkuji vám. A nyní má slovo pan Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to skutečně zneklidňující, ale současně i e, pozoruhodné sledovat tuto debatu. Titíž e, pánové, kteří schvalují útoky na zaměstnance v Evropě, eh, snižují platy a mzdy, eh, krátí výdaje na vzdělávání a zdravotnictví. Titíž pánové, aniž by se eh, zapířili, tvrdí, že musíme rozvinout bezpečnostní a obrané kapacity Evropy a že rozpočtové krácení se nesmí týkat rozpočtu na obranu a zbrojní průmysl. Měli bychom eh, provádět eh, výzkum a vývoj v této oblasti a to vše v souladu s Lisabonskou smlouvou. To pouze ukazuje, jak agresivní je kapitalistický systém právě v dobách krize. Ukazuje to také, že eh, tyto síly v Evropě, těmto sílám v Evropě musíme čelit. Děkuji. Nyní má slovo Paní Sinclair, děkuji, pane předsedo. Naše eh, eh, eh, země zaznamenala velkou kritiku v tomto parlamentu dnes. Já jsem navštívila před několika týdny Afganistán a viděla jsem tam skvělou práci, kterou odvedeli, odvedla britská armáda, zejména pokud jde o pomoc civilistům. Jsou to britští daňoví poplatníci, kteří to hradí, nikoli němečtí, slovenští, lucemburští, italští. Vy a nikdo jiný eh, nemá eh, právo popisovat eh, tyto jednotky jako jednotky EU. Jsou to jednotky, které podléhají anglické královně, nikomu jinému jestliže ne, nedokážete získat jednomyslnost v řešení eurokrize, jak chcete dosáhnout jednomyslnosti v oblasti eh, bezpečnostní a, a, a e, obrané politiky. A, a paní vysoká představitelko, hovoříte zde o bezpečnostní politice Americe a zemích, které mají jaderné zbraně. Jak chcete být objektivní? Je zde kolega v parlamentu, který hovořil o bezjaderné Evropě. Vy ale nejste kompetentní zastávat tuto pozici. Děkuji a nyní pan Lohanoj. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, připojuji se k panu Liskovi když říká, že společné využívání kapacit není variantou, ale je to nutnost. Obrané rozpočty jednotlivých členských států jsou nízké a proto je třeba zabezpečit účinnost sloučením zdrojů. Simulátory lze využívat postupně i například letadla F, stíhačky F-16 to také na to dělala. Například také vzduš, eh, letecké transporty. Každá země zaplatí určitý počet letů a také je námořní spolupráce mezi Velkou Británií a Francií. Jedna země dá k dispozici přístavy, druhá země flotilu potom evropský letecký a doprava. Tam lze také optimalizovat stávající kapacity tím, že dojde k transferu kompetencí a vybudováním společných struktur. To tak lze postupovat i v jiných odvětvích, například u dopravních vrtulníků, a nebo také u hlídkových lodí a také u jiných kapacit v námořní oblasti. A v neposlední řadě dostane slovo pan Skinner pane předsedo, blahopřeji zpravodaji, protože padá evropské HDP, tak také klesají eh, prostředky v oblasti obrany. U škrty vedou k tomu, že to povede k obrané pasti a my nebudeme moci plnit naše závazky. Jednotlivé státy nejsou schopny fungovat sami. Veřejné zakázky, nová technologie, všechno toto musí být združováno a sdíleno. A je třeba také zabezpečit využívání všemi. Jestliže Evropa již nyní v míru žije dlouhá léta, tak také musíme se postarat o naši společnou bezpečnost. Pan Van Orden řekl, že na to zvládne všechno. To já si nemyslím, také nezdílím jeho názor na byrokraty. Pan eh, Van Orden byl také součástí byrokracie v Bruselu a byl součástí rozhodování komise a NATO. Možná, že pan Van Orden by všechno měl uvést na pravou míru, než začne kritizovat. Děkuji, děkuji vám a omlouvám se všem ostatním, protože nemáme čas na další diskusy a nyní dávám slovo zpravodaji panu Lisekovi na dvě minuty. Pane předsedo, já Budu stručný, abych ušetřil čas. Děkuji všem za jejich připomínky ke zprávě. Děkuji jak kritické, tak i za pozitivní připomínky, protože nikdo není dokonalý. Jestliže dáme dohromady všechny připomínky, tak bychom je pravděpodobně mohli využít na sepsání nové zprávy, protože tady padlo tolik zajímavých názorů na obranu Evropy. Moje zpráva nevyřeší všechny problémy, to chápu, já jsem chtěl pouze zdůraznit určité klíčové záležitosti v souvislosti s finanční krizí. Chtěl jsem se podívat na krizi z hlediska bezpečnosti a najít novou cestu, tak abych identifikoval jak příležitosti, tak i hrozby. Jsem rád, že většina z vás podpořila hlavní směr mé zprávy. Nesmíme zanedbávat obranu. To je hlavní myšlenka. Mnozí z vás se mě ptali, komu je tato zpráva určena. Já se nedomnívám, že hlavní poselství zprávy je zaměřeno a určeno paní Ashton. Vy jste podpořila většinu hlavních úkolů, ale tato zpráva je zaměřena především na eh, národní parlamenty a vlády. My bychom měli spolupracovat s těmito vládami a vést s nimi dialog po té, co bude zpráva schválena. Děkuji, děkuji vám. Pan Lisek reagoval velice eh, rychle a nemohli jsme se zeptat pana Skinnera, zdali akceptuje modrou kartu pana Farnona. Já chci reagovat na pana Skinnera. Já jsem 30 let hrdě sloužil jako vojenský důstojník eh, našeho veličenstva po celém světě. Skutečně, když jsem opustil vojsko a přešel jsem do politiky, tak jsem, než jsem získal nové místo v politice, tak jsem pracoval v Evropské komisi, kde jsem se seznámil s prací komise a to mi také poskytlo velice dobré pozadí pro mou současnou práci. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní dávám slovo vysoké představitelce paní Ešten. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, členové parlamentu, to byla velice zajímavá diskuse a v neposlední řadě také proto, že eh, se díváme na tuto situaci v době eh, hospodářské krize. A je v zásadě důležité, abychom diskutovali, jak nejlépe využít prostředky a reagovat na některé krize a na některé bezpečnostní hrozby a to jak eh, jednotlivé státy, tak jak poslanci, jako instituce. A myslím, že nikoho asi nepřekvapí, že součástí eh, diskusí, které vedu pravidelně s generálním tajemníkem Rasmusenem na pravidelných schůzkách s NATEM, jsou právě všechny tyto eh, otázky, stejně tak, jako jsou přítomny v diskusi s ministry obrany. A my se snažíme právě posoudit, jak nejlépe Eh, tyto věci eh, zvládnout, eh, jak fungují jednotlivé mise, jak se na nich lidé podílejí a jak to funguje v praxi. Dovolte, abych připomněla, že máme i eh, monitorovací misi eh, v Gruzii, což je výsledkem eh, krize, která vznikla mezi Ruskem a Gruzií. Máme tam stále do dneška své lidi a věříme, že přispívají k vytváření atmosféry důvěry na hranicích a odvádějí dobrou práci. Eh, mnozí hovořili o africkém rohu a o té neuvěřitelné práci, kterou tam odvádí také mise Atalanta. Různé eh, členské státy spolupracují, eh, dávají k dispozici helikoptéry, plavidla a jsou tam samozřejmě také Britové, kteří tam pracují velice efektivně. Také jde o velice důležitou úlohu při poskytování eh, potravin lidem, kteří hladoví, při poskytování podpory zemím, eh, kde eh, je nejrůznější hrozba pro jednotlivce, například v podobě únosu lidí to všechno jsou opravdu velice důležité otázky a Evropská unie tady může přispět. Ne snad tím, že by se snažila dělat to, co dělá už na to, ale tím, že to vhodně doplní. Asi nejlepší příklad tady je to, co se odehrává v Kosovu kde vlastně eh, odvádíme operace, kterým říkáme druhá reakce. Snažíme se předcházet ehm, násilí, které by mohlo propuknout, jako tomu bylo nedávno. Postupujeme eh, obezřetně spolu eh, s NATO. E to je mezinárodní operace protože obtíže a nebezpečí, eh, která existují mezi Srbskem a Kosovem, eh, právě vyžadují takovou mezinárodní dimenzi této reakce. A eh, tady členské státy chtějí postupovat společně, snaží se také podporovat policejní spolupráci a podobně, což je velice odlišné od vojenské podpory, kterou poskytuje NATO. To jsou operace, kde velice úzce spolupracujeme s NATO kterém Například eh, diskutujeme s NASTEM o tom, jak bychom mohli nejlépe podpořit Líbii. Eh, Na to si velice dobře uvědomuje eh, vojenskou zaangažovanost, ale uvědomuje si také, jak dále je třeba diskutovat například o zařízení, které je zapotřebí, abychom mohli poskytnout i humanitární pomoc. Toto všechno je předmětem našeho intenzivního úsilí a Snažíme se podpořit potřeby NATO a také se snažíme pomoci koordinaci mezi členskými státy. Když se podíváte, co se odehrává v různých eh, zemích, kde probíhají operace, je tady opravdu celá řada eh, bodů ke zneklidnění. Je to například celý region Sahelu, eh, rozvíjíme naši strategickou Eh, systematickou eh, činnost. Eh, jsou tady například obavy, že by zbraně se mohly dostat směrem na jih z Líbie do Sahelu. A my opět přemýšlíme o tom, jak nejlépe tady postupovat. Evropská obraná agentura opět spolupracuje s NATO. Eh, poskytuje nejrůznější eh, typy spolupráce, nejenom muže a ženy eh, pro oblast služeb, nejen v Afganistánu, ale i jinde. A když je možné takto společně postupovat, je třeba si také zaměřit i v oblasti terorismu, jaké typy exploziv, výbušnin tady jsou používány, jak fungují, tak je možné zachránit životy všude a to právě eh, vyžaduje lidi s určitým know-how, eh, s určitým efektivním využitím času, zdrojů i lidí. Já souhlasím s těmi, kdo řekli, že je velice důležité náležitě eh, zvážit, jak postupovat. Já samozřejmě také vím, že jedna z výzev v oblasti eh, hrozeb je, že se nezastaví, hrozba se nezastaví na hranici. Je to také velká výzva pro eh, obraný průmysl. A jsou tady továrny, jsou tady podniky, často jsou to eh, kombinace různých vazeb a je to tudíž logické, že se snažíme eh, skloubit eh, celou Evropskou unii, aby to dávalo lepší smysl. A na závěr ještě toto. Souhlasím eh, s těmi, kdo říkají, že je tady zapotřebí postupovat preventivně, postupovat v oblasti mediace, využívat zdroje, abychom předcházeli konfliktům. To je naprostá pravda a jasný. s z celého srdce souhlasíme. Souhlasím také s tím, co bylo řečeno, že můžeme být hrdí na ty muže a ženy, kteří v současných operacích působí. Teď, když se blížíme k Vánocům a k období eh, dovolených, já si eh, uvědomuji, že celá řada mužů a žen slouží na světě právě i v této době, například v Afganistánu. A já jsem velice hrdá na jejich práci a věřím, že poslanci a poslankyně taktéž. Eh, pak tady byla konkrétní otázka od paní Doc. Zda eh, eh, tedy v takových zemích, jako je Afganistán, zda skutečně v té dlouhodobé perspektivě můžeme věci řešit. A já bych chtěla vzát hold všem těm, kdo zdám náležitě působí. Děkuji. Děkuji vám, paní místo předsedkyně Lady Eštanová. Děkuji. Tím končíme eh, tuto diskusi eh, ke zprávě Lisek. A